v rámci tří předsednictví eh, v této eh, roli obstát. Děkuji a přeji hodně štěstí polskému předsednictví. Děkuji paní Děry. Tím je eh, rozprava uzavřena a, do, a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je zpráva kolegy Des budoucnost SZP po roce 2020, řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů územní problematiky a 7.02.02.2011 a já dám slovo zpravodaji panu Desovi za čtyři minuty. Eh, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, před 50 lety v roce 1961 eh, jsem se začal vzdělávat jako zemědělec. Od té doby mě provází společná zemědělská eh, politika Evropy. Stala se důležitým kamenem evropského sjednocovacího eh, procesu. Úkoly této politiky se ale od počátku značně proměnily. První úlohou bylo zvýšit produkci potravin, tak abychom byli nezávislejší na dovozu. O něco později Eh, vznikla situace, kdy eh, Evropa eh, musela se začít starat o odbyt potravin. Ta situace se stále proměňovala a proto se museli eh, provádět reformy. Teď hovoříme o novém směru eh, SZP po roce 2013. Jako zpravodaj eh, pro reformu SZP do roku 2020 jsem rád, že se mi podařilo dostat mezifrakční, získat mezifrakční kompromis, i když jsem tam nedokázal vlastně dostat všechny zájmy, ale Eh, eh, ve výboru Agri byl tento kompromis odhlasován s velkou většinou. A z toho vyplývá, jak tedy vidíme zemědělskou politiku do roku 2020 a já jsem si jist, že eh, komisař také pro, pro tuto politiku se také pod ní podepíše. Lisabonská smlouva nám poskytuje možnost do ní mluvit. Vážení kolegové, já vám děkuji za spolupráci, za podporu. Eh, děkuji předsedovi výboru Palo de Castrovi, koordinátorovi, eh, stínovým zpravodajům za spolupráci, za ochotu ke kompromisům a také děkuji sekretariátu výboru AKRY i frakcím i mým kolegům eh, v sekretariátu za skvělou spolupráci ke zprávě. Zabezpečení potravin zůstává hlavním cílem společné zemědělské politiky nejen v EU, ale v celém světě. SZP má být trvale udržitelná a konkurenceschopná. Pro konzumenty máme opatřit bezpečné dodávky kvalitních potravin, a zároveň také podporovat trvale udržitelné energie. Dva pilíře mají zůstat zachovány. Zabezpečení plánování pro naše zemědělce má být v příštím období e, zajištěno. E, zpráva e, to jasně říká a tady podporuji komisaře, že v dalším finančním období by měly být tedy platby udrženy na současné úrovni. Já eh, nerozumím vyjádření eh, předsedy Baroza, že druhý pilíř má být značně krácen. My bychom byli eh, v řadě frakcí proti tomu. Důležitou úlohou bude to, abychom měli jednodušší společnou zemědělskou politiku. To je centrální požadavek našeho kompromisu. Jde také o spravedlivé rozdělení mezi členské státy, to je také nezbytné abychom eh, nastolili rovnost v konkurenceschopnosti. Odklon od historických a individuálních referenčních valé eh, hodnot je také jedním z bodů máme, eh, máme respektovat i malé podniky a, a členské státy o tom budou sami rozhodovat, jakou podporu poskytnou malým zemědělcům. Důležité je také zavést se nějakým doplňkovým eh, systémům plateb a také plateb eh, za zprávu eh, ekologizace. Celkem jsme dosáhli kompromisu, který budou moci odhlasovat včera kolegové s jasnou většinou a to nám nabídne novou orientaci pro politiku Agri a naše frakce eh, tuto zprávu podpoří velkou většinu. Děkuji, kolego. A nyní komisař Čološ eh, jménem komise. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaj, vážení členové Evropského parlamentu. Eh, tato zpráva přichází v klíčově důležité době, v době, kdy komise právě připravuje legislativní návrh, který má být předložen v říjnu parlamentu i radě. Děkuji zpravodaji, panu Desovi, za odvedenou práci. V posledních týdnech a posledních měsících. A děkuji také všem dalším, kteří velmi obohatili diskusy od začátku mého mandátu, kdy pracujeme na této reformě společné zemědělské politiky. Celá řada bodů v této zprávě odpovídají názoru komise, odpovídají vizi komise, která eh, to předložila ve sdělení o SZP koncem loňského roku. Mám především na mysli otázku zajištění eh, potravin, za eh, důležitost uchovat eh, oba pilíře zemědělské politiky, jak právě řekl pan zpravodaj, a také uznání eh, potřeby zelenější zemědělské politiky, směřující k dobrému využívání přírodních zdrojů, k lepšímu rozdělení finančních prostředků mezi evropské zemědělce. A také jde o to, aby rozpočet byl na úrovni důležitosti těchto otázek pro celou EU. Dále konstatuji, že jste také zahrnul do zprávy otázku horní hranice přímých plateb. A chci říci, že pokud je o tuto věc, tak um, u mnoha eh, velkých eh, zemědělských usedlostí jde o velký přínos k udržení pracovních míst na venkově. Čili když tady hovoříme o horní hranici eh, podpory pro zemědělské usedlosti, musíme mít i toto na mysli prvním pilíři v kombinaci s politikou posíleného rozvoje venkova, to je klíčový eh, aspekt, který re, má reagovat na výzvu klimatických změn i výzev životního prostředí. Odpovídá to strategii Evropa 2020. S radostí konstatují, že Evropa eh, konstatuje důležitost úzké vazby mezi poskytováním přímých plateb a ochranou Eh, přírodního bohatství. Je třeba vytvořit účinný mechanismus, eh, který odpovídá také požadavku zjednodušení režimu přímých plateb. Oddělení přímých plateb je další důležitou otázkou a prokázalo se to již, eh, že to také inspiruje zemědělce eh, k zaměření na tržní produkce. Musíme být ale realisté. V některých situacích, eh, v některých specifických oblastech a sektorech, které jsou ekonomicky i ekologicky i sociálně velice citlivé, možnost dobrovolných neoddělených plateb musí být také zachována. Důležité je udržet eh, vitální území. To je důležité zejména pro oblasti, kde jsou velké, velká přírodní omezení. Proto komise doporučuje poskytovat ještě další podporu k příjmům, kromě toho, co bude nadále v rámci druhého pilíře poskytováno eh, v oblastech s přírodním handicapem. Analyzovali jsme obavy, které vyjadřujete ve zprávě, když eh, hovoříte o tomto spojení druhého pilíře s prvním pilířem. Jde nám o budoucnost SZP a proto hovoříme o zvláštním mechanismu podpory pro malé usedlosti, abychom zjednodušili administrativní formality eh, u přímých plateb u těch malých zemědělských usedlostí. Tyto malé zemědělské podniky eh, mohou významným způsobem být podpořeny v rámci druhého pilíře. Můžou tak eh, provádět restrukturalizaci a sehrávat důležitou úlohu také v hospodářské dimenzi, mohou být rentabilnější a konkurenceschopnější vyhradit eh, výhodu eh, přímých plateb pouze aktivním zemědělcům, to je další důležitá věc, kterou očekáváte od budoucí zemědělské politiky. A tady se pocho- budeme snažit definovat eh, věci tak, aby to bylo použitelné na celoevropské úrovni a aby to odpovídalo i specifikám Eh, jednotlivých členských eh, států. Dále tržní opatření, to je také věc, která si zasluhuje velkou pozornost. Eh, posílit schopnost vyjednávat pro zemědělce a jejich organizace, dále zvládat rizika. To všechno jsou témata, která se zavazují podrobně proskoumat v naší analýze dopadu a mám v úmyslu přijít s konkrétními legislativními návrhy v těchto věcech. Eh, dále zlepšení a posílení eh, opatření rozvoje venkova a potřeba mít eh, opatření pro efektivnější reakci na hrozbu klimatických změn a trvalé využívání Eh, přírodních zdrojů. To všechno jsou také témata, eh, která eh, mám na paměti. Naše politika musí na to všechno reagovat a musí vytvářet zemědělství, které si udrží svou úlohu do budoucna ve veškeré konkurenceschopnosti. Ujišťuji vás, že celé kolegium komise, včetně předsedy Barosa, podporují druhý pilíř v SZP. O tom vás ujišťuji. Se zájmem jsem si přečetl také návrh, který se týká mladých zemědělců. Politika venkov, rozvoje venkova musí eh, nabízet široký, širokou škálu opatření pro mladé zemědělce. A chci analyzovat, co je možné vytvořit v prvním pilíři SZP pro mladé zemědělce. Chtěl bych také, aby členské státy do budoucna mohly definovat ve svých tematických programech celý balíček opatření, které by se specificky zaměřovaly na mladé zemědělce a uznávaly je jako prioritní akci členských států. Taková opatření jako například eh, instalace, odborná příprava, eh, investice do modernizace, restrukturalizace farem a podobně. Jak připomínáte ve své zprávě, naše politika bude potřebovat dostatečné zdroje, aby mohla reagovat na budoucí výzvy. V současné době očekáváme, Eh, sdělení komise o budoucím víceletém finančním rámci. To bude předloženo do konce června. A na tomto základě budeme poté prezentovat naši analýzu dopadu a předkládat tedy legislativní návrhy ze strany komise, jak už jsem to řekl, v ří, v, na podzim tohoto roku. Já doufám, že bude nyní následovat velmi konstruktivní diskuse. Děkuji. Vielen Dank, Herr Děkuji komisaři Čelosovi. Máme teď eh, čtyři řečníky a začne kolega Arsenis. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři. Hovoříme opět o společné zemědělské politice. Často uh, se kriticky říká, že společná zemědělská politika vedla ke zhoršení životního prostředí a také je hrozbou pro životní prostředí v rozvojových zemích, také pro jejich zemědělství. Tato kritika je oprávněná, ale ti, kteří požadují snížení zdrojů pro společnou zemědělskou politiku, se mílí. Naše společná zemědělská politika není určena pouze pro zemědělství, ale je to určitý nástroj pro přerozdělení zdrojů z evropských měst do evropského venkova, čili evropští občané se starají o naše řeky, lesy, pole, pastviny, což je zdrojem našich, našich potravin. A právě pokud tuto politiku bereme vážně, musíme, musíme naopak zvýšit eh, finanční zdroje v této oblasti, abychom byli také eh, účinnější a trvale udržitelní. Děkuji kolegovi Arsenisovi a nyní za výbor Envy kolegyně Kádenbach jedna minuta. Vážený pane předsedo, pane komisaři, vážení poslanci, když se zeptáte Evropanů, co očekávají od evropské politiky, tak je to eh, Eh, kvalita života, zdraví a životní prostředí. Eh, se společnou zemědělskou politikou máme právě splnit tato očekávání Evropanů jako politici a i svými politikami. A myslím, že příspěvek výboru pro Envy k eh, zdraví a eh, bezpečnosti potravin značně přispěl. Chceme to, co chtějí Evropané. Zdravější potraviny, které se eh, produkují za rozmanitosti druhů, a to biologicky i z hlediska e, způsobů produkce. My musíme zajistit zachování životního prostoru, musíme e, e, respektovat i vodu, vzduch a půdu. My musíme dbát o to, aby životní prostor na venkově se dále rozvíjej, rozvíjel, aby se venkov nestal chudobincem Evropy. My musíme mít takovou zemědělskou politiku, která zapojí do vývoje všechny regiony. Potřebujeme na ní dostatek eh, peněz a peněz spravedlivě rozdělených. Děkuji kolegyni Kádenbach. Eh, kolega Rode ještě eh, nedorazil, takže kolega Sikierský jedna minuta za výbor Regi bardzo przepraszam o liczenie czasu. przedstawiam niektóre uwagi, przedstawiam niektóre uwagi z opinii komisji rozwoju. já se omlouvám že jsem přišel pozdě. E, mám e, poznámky jménem výboru regi a e, omlouvám se, že to není tak úplně jasně vyjádřeno ve zprávě pana Desse, což je, což je mm, zabezpečení potravin a přírodních zdrojů a územní politiky, což je ten celkový záběr zemědělské politiky. Zajistit eh, náležité příjmy zemědělcům, ale zajistit také dobrou kvalitu potravin pro spotřebitele a eh, také eh, udržitelný rozvoj životního prostředí. Abychom toto všechno mohli naplnit, potřebujeme mít jednoduchá a transparentní pravidla, která budou zajišťovat spravedlivé rozdělení peněz mezi všemi zemědělci prostřednictvím systému plateb. Musíme vybřednout z historických referencí a musíme si připomenout, že máme Eh, mechanismy řízení, které musí být transparentní. Musíme si také eh, připomenout existenci malých rodinných eh, farem. Děkuji mnohokrát a nyní máme řečníky za jednotlivé politické skupiny. Pan Denta. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, dovolte, abych především pozdravil eh, práci našeho zpravodaje Alberta Desa, jakož i práci stínových zpravodajů, kterým se podařilo dospět k tomuto textu, který mě připadá vyvážený i ambiciozní, o kterém budeme zítra hlasovat. Eh, šest měsíců po zprávě Laoše Lajona který hovořil o orientaci SZP po roce 2013, můžeme říci, že tento zpravodaj se opírá o výsledky této práce a také o to, co bylo ve sdělení výbor Agri schválil téměř jednomyslně tuto zprávu. Je to totiž eh, ten správný směr pro SZP do budoucích ehm, let. Zemědělství eh, není pouze eh, zdrojem tržní hodnot. Především má za úkol zajistit výživu pro 500 milionů evropských obyvatel a musí také přispět i k výživě dalších obyvatel na světě, musíme říci jasně. Eh, není to pouze semantická volba, je to i filozofická volba. Ve zprávě Perdes se hovoří o pozitivním eh, dopadu zemědělství na ekologii a životní prostředí a připomíná se tam, eh, že je třeba zjednodušit často velice těžkopádné administrativní zátěže vyplývající z právních textů. Hovoříme také o přímých platbách a o obnově regulačních nástrojů. Hovoříme o nové vizi vnímání SZP a o dopadu eh, globalizace eh, obchodu. Dnešní diskuse probíhá ve stejné době, kdy probíhá také diskuse VTO o světových trzích eh, zemědělských Eh, zdrojů. My v parlamentu nejsme odděleni od světa, odstřiženi od světa, nejsme izolováni. Naopak, my se musíme zařadit do centru všech globálních diskusí, které eh, jednají o zemědělství. Jak je to eh, ve zprávě Gariga o finančních perspektivách, jak je to ve zprávě Lajos Lajen. Musíme brát toto všechno v úvahu, když hovoříme o finančních perspektivách. Určitě to zachází do dlouhé, daleké perspektivy, ale nebudou prostředky na všechno. Děkuji a dávám slovo na dvě minuty panu Lofolovi. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, pane zpravodaji. Eh, Micheli Dantenovi eh, eh, bylo odebráno slovo, ale on nám chtěl říci, že je zemědělství velice důležité pro výživu celého světa a je to skutečně tak. A e, sdělení komise a také zprávy Evropského parlamentu ukazují, že Evropa si zachovává mezi svými cíly společnou zemědělskou politiku, která umožní výživu Evropanů a e, přispívá k potravinové rovnováze ve světě. Je to důležitý aspekt a v tomto směru se také regulují trhy. Také my eh, musíme ve svých diskusích na úrovni Evropy toto mít na paměti. Eh, v době, eh, kdy hovoříme o těchto otázkách, musíme mít na paměti, že v Evropě tyto otázky zůstávají také otázkami solidarity, otázkami velice akutními pro 30 milionů Evropanů, kteří opravdu, je to to číslo, trpí podvýživou. A společná zemědělská politika, ano, je zapotřebí, aby naše zemědělství pozitivním způsobem zahrnulo otázku životního prostředí. Když se zaměříme na tuto dimenzi v celé Evropě, když to zaručíme v rámci prvního eh, pilíře, který zahrnuje také životní prostředí, eh, jdeme správným směrem. A další důležitý kompromis, který byl vyjednán, o kterém se jednalo dlouho, a já od začátku jsem eh, na tom pracovali. Byla to otázka mm, degresivní hodnoty podpor. Je tady důležitá otázka zaměstnanosti, pracovních míst. To musíme také zohlednit v SZP zemědělství přispívá k vytváření pracovních míst. To je důležité, důležitější, než hovořit o stanovení stropu těchto podpor. A já vám to říkám dnes odpoledne, protože jsem o tom hluboce přesvědčen. A na závěr chci ještě říci, že eh, tato zpráva eh, bude eh, platná pouze v případě, když rozpočet věnovaný zemědělství zůstane na současné výši. A zejména bych reagoval na to, co řekl eh, komisař o druhém, kolí, druhém pilíři. Nemůžeme souhlasit s jeho snížením. Děkuji kolegovi Le Folevi a nyní kolega Leon dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat svým kolegům, spoluspravodajům. Tato zpráva ve své původní formě možná připomíná eh, básen pana Byrona ze Skotska. Nicméně Albert Des i všichni stínoví zpravodajové během posledních eh, týdnu a měsíců vyjednávání, eh, to, do ní vložili skutečný obsah a díky tomu ji můžeme téměř všichni podpořit. Je tady jedna velice důležitá oblast. Bohužel neodpovídáme na zásadní otázku, kterou kladou naši daňoví poplatníci a spotřebitelé. Jaké nebo k čemu jsou tyto oddělené nepřímé platby? To jsou otázky, na které musíme odpovědět. Vůbec se už to netýká výroby potravin, týká se to veřejného ehm, veřejných statků, to je důležité, ale věřím, že tato zpráva Možná by měla ještě lépe odpovědět na tuto otázku. Měla by podpořit myšlenku zacílených přímých pladeb, což by mělo být velkým stimulem pro konkurenceschopnější, stabilní, životaschopný eh, zemědělský model a měli bychom udělat takzvané zelenění těchto přímých pladeb, protože se to zaměřuje také na ekologické otázky. To bychom chtěli, ale pokud bychom se vydali touto cestou, tak bychom mohli lépe odpovědět na tuto otázku a mohli bychom přesně odpovědět veřejnosti, na co jsou tyto přímé platby. A také se zabýváme otázkou dotací a výše dotací, protože čím větší je farma nebo družstvo, tak tím více bude eh, daný farmář produkovat. Já Vítám, že tato zpráva chce podpořit tento model. Myslím si, že můžeme ještě zprávu zlepšit a pokud tomu tak bude, tak moje politická skupina velice ráda tuto zprávu podpoří. Děkuji kolegu Leonovi a nyní kolega Nicholson také dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. I já chci využít této příležitosti a poblahopřát zpravodajovi. Během jednání rozhodně prokázal, že eh, tedy eh, má co říci, byl eh, velice jaksi průrazný a mnozí na něj útočil. Já chci přivítat tu skutečnost, že se jedná o strukturu pilíře 2. Na tom jsme se všichni dohodli. Já jsem poslouchal ty řeči o ekologizaci. Když hovoříme o ekologizaci, tak to může znamenat pro různé lidi v různých zemích různé věci. A já si myslím, že je potřeba nějakým způsobem se na tom eh, sjednotit, protože ta jednota tady zatím ještě není a bude to mít obrovský eh, dopad. Eh, kolega Steven má pravdu, když na to nebudou peníze, tak se s tím toho moc nenadělá v řadě těch oblastí. A také je pravda, že musíme být odpovědní a musíme být odpovědní jako parlament té cestě ku předu a při práci nad textem, který dostane komise na podzim letošního roku. Pro parlament to bude veliká výzva, protože poprvé poneseme zodpovědnost a e, budeme mít hlas i v tom finálním rozhodovacím procesu. Takže z tohoto hlediska musím říci, že jsem proti tomu současnému e, textu, e, co se týče těch, spor, těch stropů. Myslím, že o, tom, o té ekologizaci je potřeba ještě více eh, mluvit, eh, ale samozřejmě nic nemá smysl, když na to není rozpočet. My musíme kontrolovat, jak peníze vynakládáme a musíme vynakládat co nejúčinněji. Eh, neděláme nic s byrokracií. A Samozřejmě mluví se o ekologizaci a i o e, bezpečnosti dodávek potravin. Ale co se vlastně s tou bezpečností dodávek potravin dělá? Máme stále méně lidí, kteří pracují v zemědělství. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego. Dvě minuty, kolega Heusling. Vážení kolegové, podle našeho názoru zpráva jednoznačně kráčí správným směrem. Evropská zemědělská politika musí být spravedlivější, musí více zohledňovat životní prostředí a myslím si, že tyto cíle jsme dosáhli zprávou. Evropská zemědělská politika musí také um, odpovídat eh, cíle biodiverzity a klimatu. Evropská zemědělská politika musí eh, být šetrná eh, k životnímu prostředí, za to je daňový poplatník také ochoten zaplatit peníze. Potřebujeme spravedlivější politiku mezi členskými státy, mezi podniky, musíme mít také spravedlivou politiku vůči méně rozvinutým zemím. Je tady sice ještě 13 pozměňovacích návrhů, které musíme zpracovat, ale dlouhodobě jsme zvládli náš cíl dosáhnout zhruba kompromisu s jasně definovanými cíly. Parlament ukázal, že je schopen tímto způsobem se usnášet na politikách. Některé věci mohly být naformulovány jasněji, například první pilíř, střídání plodin, ochrana eh, zelených pastvin, zelených, zelených ploch. Ale to se ještě uvidí. Velké podniky musí poskytnout více úsilí, pokud jde o pracovní místa a životní prostředí. Toto bylo dohodnuto ve výboru velkou většinou. Důležité je také to, aby byla posílena role zemědělců v obchodě a také deficit bílkovin je nutno řešit. Nemůžeme si dlouhodobě eh, domluvit eh, Eh, tady importovat 30 milionů eh, z různých ploch na krmiv dovážet eh, z zahraničí. Musíme se zaměřit na regiony a právě v této věci pan Barroso se chce rozhodnout jiným způsobem, tak narazí na velký odpor parlamentu, protože tady nesmíme nechat na holičkách nerozvinuté regiony. Děkuji panu Hojslinkovi a na jednu minutu má slovo pan Jarik. Pane předsedo, děkuji. Děkuji, pane komisaři, zpráva, která nám byla předložena nám tady naznačuje novou orientaci společné zemědělské politiky, ať už jde o eh, progresivitu veřejných prostředků ve prospěch životního prostředí, uznání zemědělství jakožto místa, kde vznikají veřejné statky a kde se eh, aktivně vytváří zemědělství ale eh, tady opravdu musíme také vylepšit eh, život eh, zemědělců, musíme si uvědomit, jaká dramata probíhají na venkově v tuto chvíli. I když samozřejmě tady máme zajímavou myšlenku, záchranné sítě sama o sobě nestačí, musíme se vrátit k mechanismům veřejných intervencí, tak abychom tady měli garantované základní ceny pro zemědělce. Kombinace sociální ekonomiky a zemědělství je potřeba, musíme zabránit těm vývojům, které ničí zemědělské farmy. Je potřeba, aby Evropská unie jednala tak, aby se to tady eh, změnilo. Musíme spolupracovat s FAO a s dalšími organizacemi. Eh, musí tady být zpracovány eh, také cla, aby byly jednotné a musíme mít také větší výzkum v Evropě, musíme udržet rozpočet. Eh, děkuji panu kolegovi Lohjarik a dále má slovo paní kolegyně Morvaj eh, k pořadu jednání. Já se omlouvám, ale měli jsme problém s anglickým tlumočením. Co se mne týče, mne to, eh, ten příspěvek velice zajímalo, takže pokud by to neobtěžovalo pana řečníka, pokud byste s tím mohli něco udělat, abychom to opět mohli slyšet v angličtině, tak to bych velice ocenila. Děkuji. Je tady ještě někdo další, komu chyběl eh, tlumočení do angličtiny? Možná, že to byl eh, pouze problém těch zadních řád toho konkrétního místa. Zjistíme, jak to je. Jak se zdá, došlo k zaměnění kanálu a tento problém řešíme. Um Omlouvám se, pochopte to prosím, ale bez pochyby si můžete také dodatečně přečít, přečíst tento projev, někde bude také tlumočení nebo potom i překlad textu, takže bez pochyby to dohoníte, pan kolega Tana. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych v první řadě chtěl poděkovat panu Desovi za vykonanou práci a také všem stínovým zpravodajům. Nám se zejména líbí ta skutečnost, že v této zprávě se zmiňují také ty méně zvýhodněné oblasti, jako jsou horské oblasti. A líbí se nám, že se tu také zmiňuje podpora malých zemědělských hospodářství, protože ty mají velký význam pro ochranu území, rozkvět území a také pro podporu kultivace různých plodin. A také se nám líbí, že jsou to rozsáhlé odkazy na mladé zemědělce, tedy na budoucnost našeho zemědělství v Evropě. Nicméně víme, že tu velkou bitvu to musíme svést na úrovni rozpočtu. Takže pane komisaři, nyní na vás apeluji, protože nemůžeme umožnit, aby společná zemědělská politika měla seškrtaný rozpočet. Pokud by tomu tak bylo, tak by vlastně hodnota našeho zemědělství byla nižší. A pokud snížíme hodnotu zemědělství celkově, pak vlastně naše potrava, naše zemědělské produkty nebudou hodnotné. Pak ještě chci změnit otázku um, importu, dovozu. Ono se to příliš nezmiňuje ve společné zemědělské politice, ale mělo by se o tom hovořit, protože nesmíme dovolit, aby plodiny za nízkou cenu byly importovány k nám. Děkuji a slovo má paní Doc na jednu minutu. Děkuji panu Desovi za obsažnou zprávu. Stejně jako ostatní bych ráda zdůraznila důležitost Eh, přiměřeného rozpočtu pro novou SZP. Je velmi důležité, abychom založili rozpo, eh, rozpočet na eh, argumentaci potravinové bezpečnosti. Říká se, že do roku 2015 bude potřeba 70% nárůstu globální výroby zemědělské a společná zemědělská politika by měla směřovat k tomu, aby tato produkce byla zachována v Evropě. Neměli bychom poškodit naší potravinovou potravinovou základnu a do, tak, jak už jsme eh, již dosud učinili. Vítám eh, dvojpilířovou strukturu a také vítám to, že to podpořil pan komisař, chci přidat ovšem, že nemohu říci, že podpora v rámci pilíře jedna, která by znamenala vyšší náklady pro naše farmáře. Proto bych chtěla plédovat za flexibilitu na vnitrostátní úrovni vzhledem k rozmanitosti a flexibilnosti struktury v celé EU. Děkuji. Nyní na dvě minuty pan Lavia. Pane předsedající pane komisaři, Intenzivní práce, kterou vykonal pan Des a stínový zpravodaj, konečně dochází do závěrečné fáze. Nová společná zemědělská politika znamená mnoho pro Evropu, pro její zemědělství, pro, přežití rozsáhlých zemědělských oblastí. EZP musí umožnit evropským občanům, aby si mohli užívat kvalitních potravin, aby byla udržitelná produkce a zajistila potravu pro všechny. Potřebujeme proto ale účinnější nástroje, a to zejména jednodušší účinné nástroje pro zemědělce a také takový hbitější přístup ke zdrojům a snížení byrokracie. Na trhu eh, je zapotřebí mít dostatečných nástrojů, které nám pomohou bojovat proti stávající krizi a také nástroje, které nám umožní určitou jistotu, které nám pomohou v případech nejistoty v zemědělství. Také si přejeme zajistit budoucnost mladých zemědělců. Víme, že zemědělství je různorodá záležitost, jednotlivá území, jednotlivé regiony jsou velice specifické, takže je třeba využít opravdu veškerého toho různorodého potenciálu zemědělských oblastí a lidského potenciálu, ale také musíme zajistit, aby podniky zemědělské byly konkurenceschopné, proto je nutné předpokládat a učinit opatření, aby eh, byly i technologicky zdatné, i ty co nejmenší eh, venkovské eh, zemědělské farmy. Je třeba zavést maximální stropy pro podniky, které mají velkou hospodářskou dimenzi. Pak správné rozdělení podpor to je také nezbytné proto, abychom se vyhli tomu, že ty větší podniky budou nadměrně kompenzovány. Ty již nyní využívají své pozice. A musím také zdůraznit nezbytnost řádného financování společné zemědělské politiky tento parlament nemůže přijmout to, že se sníží příjmy pro venkovský rozvoj. Děkuji. Děkuji. Máme blue card. Je to otázka na pana Laví. A catch ah, Dobrá, dalším řečníkem na jednu minutu je pan Kapouleš Santuš. Děkuji, paní předsedající. My, skupina socialistů, prostřednictvím této reformy chceme společnou zemědělskou politiku učinit spravedlivější, rovnostnější, a vhodnější pro všechny. Přejeme si, aby všechny nástroje této politiky šly vstříc našim občanům. Je důležité, aby SZP byla opravdu relevantní mnohem více než v minulosti. A musím nyní vyjádřit naše hlavní obavy. V první řadě nezbytnost zachovat eh, SZP, která bude pro celé společenství, a to opravdu zdůrazňuji, my nepřipustíme, aby finanční prostředky z této politiky byly staženy. Je třeba zajistit její přežití, její udržení. Přejeme si spravedlnější přerozdělení finančních prostředků mezi zemědělskými podniky, dále zavedení nového systému založeného na produkci, které bude plnit také environmentální a sociální kritéria, to znamená, budou dodávat hodnotu a ceníci z eh, pracovních míst a zaměřit se také na malé zemědělství. Já jsem si jistý, že Evropský parlament prostřednictvím Lisabonské smlouvy může všechny tyto cíle proměnit eh, v konkrétní akce. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Nyní paní Polsen na minutu 30. Tak, fru Děkuji, paní, před, paní předsedkyně. Děkuji také panu Desovi za vynikající práci. Já bych chtěla navázat na jednu věc, která se týká zemědělské politiky a to jsou ty velké problémy a velké výzvy, které čekají nás jako lidstvo. Klima, biologická di, eh, diverzita, diverzita, ubývání zdrojů vody a tak dále. V tomto kontextu je třeba, abychom si uvědomili, že jsou to zemědělci, kteří musí eh, řešit, kteří se, řešit tyto problémy, kteří musí pracovat s přírodním prostředím. Je to zemědělství a je to také občanská kultura, které nám nabízejí nejlepší nástroje. A právě tyto ne, nástroje. Jsou nástroje, které by měly být hrazeny zemědělci, mělo by mu být placeno za to, že je využívá. A proto bych ráda viděla v budoucnosti určitou změnu myšlení a v tom smyslu, že bychom nedotovali příjem, ale že bychom platili za práci, kterou farmář dělá. To znamená, odchýlit se od dotací, ale platit za poskytované služby důležité pro zemědělství a hlavní úkolem zemědělství je produkovat potraviny, potraviny kvalitní a v dostatečném objemu, ale podle mne by mělo se za potraviny platit na trhu, zatímco za ty ekologické služby nemůžeme takto platit. Děkuji paní Polsen. Jednu minutu pan Vojčichovský. Děkuji, paní předsedající. předsedkyně. Zpráva pana Dese eh, je v mnoha aspektech velice dobrá. Ovšem, eh, zejména zamítá tu myšlenku rovnosti v oblasti přímých platbách a to si myslím, že je téměř absurdní situace, protože v zemědělství eh, se pomáhá bohatým a těm chudším zemědělcům méně. Zemědělci, a to nejen v Polsku, jsou tímto velice znepokojeni. Zemědělství v členských států tímto opravdu slábne. Podívejte se na využívání půdy v Litvě, na Slovensku, v Polsku. Já tímto chci opravdu apelovat na kolegy z těch starších členských států. Skončeme konečně s touto diskriminací abychom měli rovnost i na úrovni přímých plateb, aby tu nebyla rychlo, eh, dvourychlostní Evropa. Tímto apeluji na francouzské kolegy. Vy hovoříte o svobodě bratrství rovnosti o francouzské, ve francouzské revoluci, ale ta rovnost tady není a bez rovnosti nebude bratrství. Děkuji, pan poslanec Bové. Dvě minuty. Madame la présidente, Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, ano, souhlasím s tím, aby pokud jde o svobodu, bratrství, eh, aby tady to vše platilo pro eh, zemědělce, aby to bylo rovné i mezi zemědělci z východních zemí. Nebylo to na začátku vůbec jednoduché, abychom pokročili s touto zprávou. Měli jsme tady konfrontace, ale dospěli jsme ke koncenzu a to je nejdůležitější. Tento koncenzus umožňuje chránit tento celkový projekt a já si myslím, že toto je velká zásluha Evropského parlamentu. Dosá- dosáhli jsme toho, nebylo to jednoduché a já tedy děkuji eh, zpravodaji a děkuji všem poslancům. V tomto textu potvrzujeme, že je opravdu potřeba, aby tady byla rovnost, spravedlnost mezi producenty a mezi e, tedy e, jednotlivými územími. My jsme tady potvrdili, že chceme další rozvoj malých farem, chceme je podporovat, to je velice důležité pro kvalitu a biodiverzitu území a já si myslím, že to je klíčové. To, že jsme sem vnesli pojem toho, že Tady bude agronomické zemědělství, to znamená, že se vlastně obrací list průmyslového zemědělství, nyní bude potřeba to také realizovat v praxi. To je podmínka, která je mož, která je podmínkou pro to, abychom umožnili dobré zemědělství do budoucna. A tuto, v tuto chvíli máme určité starosti, máme problémy s rozpočtem, musíme na to jasně reagovat a samozřejmě se chceme dostat do další fáze a to je legislativní rozprava. Protože samozřejmě tady máme texty, máme velké dobré záměry, ale teprve v legislativní rozpravě uvidíme, kterým směrem se to skutečně ubírá. V tuto chvíli bych na závěr chtěl vyslovit i eh, určité rozhorčení vůči postoji eh, Německa, eh, kde došlo k tomu, že se snížil rozpočet pro ty nejchudší v Evropě a já bych chtěl, abychom tady našli prostředky, jak pomoci těmto lidem. Je tady 80 milionů Evropanů, které nedokáží. Děkuji, pane Bové. A nyní na jednu minutu, prosím, dodržte řečnickou dobu, kolegové. Pan Rubiks, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo bylo odvedeno hodně práce, nicméně zpráva předkládaná je velmi obecná. Zaměřuje se novým směrem zemědělství, jakousi zelenou cestou, což je určitá záchrana pro neprodukující zemědělce, kteří by se vyhli zemědělské produkci a je navázána na platbu na plochu. Podle mého názoru, až bude tato zpráva uvedena v život, implementována, tak se objeví problémy, které tady dří, které mezi tím zmizely, bílkoviny, a další otázka kvality, eh, otázka GMO, mm, poškozování půdy, všechny tyto věci tady zmizely a nemáme jasnou definici aktivního zemědělce, mladého a eh, pladeb, těch konkrétních pladeb a rodinných farem. A myslíme si, že mnoho farem nenajde odpovědi na tyto otázky a na další otázky. Děkuji. Pan Agnew, jedna minuta to zazeleňování v pilíři jedna je možná lákavé, ale bude problematické pro e, některé další farmáře. Pokud by byla ta politika zavedena letos, došlo by k nedostatku úrody. Také by bude nemožné zavést řádná opatření. Bude potřeba zastropit určité platby a budou muset si farmáři dělit se svými manželkami bankami, tak aby mohli dosáhnout na ty eh, platby. A bude se to eh, týkat celé EU, ale ne těch, kteří vytvořili ty úsporu. Bude to na jednotlivých zemích a pokud je skutečně nesmyslné, aby to bylo zaměřeno jenom na ty, kteří produkují. My bychom chtěli podpořit nové technologie a ne je eh, jaksi očerňovat a obáváme se, myslím si, že také, že mám poslední zima vás přesvědčila o tom, že globální oteplování nehrozí. Děkuji, paní Morve, eh, pět minut. Děkuji. Vážení evropští poslanci, evropští občané by bez měli jiný názor na Evropskou unii, pokud by viděli, že finanční prostředky, které oni platí v rámci daní, že tyto prostředky jdou pouze na veřejné účely, na takzvané dobré veřejné účely. V souvislosti s podporou společné zemědělské politiky, to jsou věci, které jsou tématem zprávy pana Dese a zítra budeme hlasovat o tom, jestli schválíme strop, který se týká plateb na plochu podle zprávy DES. Chtěla bych vás požádat o to, Abyste měli na paměti smysl pro spravedlnost našich občanů, proto musíme tento strop schválit. Skutečně tento strop eh, potřebujeme. Nemůžeme tady podporovat zelené a červené barony Evropské unie. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Přestože motivem této dnešní debaty je zpráva o reformě společné zemědělské politiky, já bych se ráda vyjadřila o vedlejším tématu, které nás postihuje a může mít dopad na schůdnost všech těch postulátů, které obhajujeme v parlamentu ohledně reformy SZP. Příští týden Evropská komise předloží svůj návrh o finančních výhledech na nadcházející nadcházející období 2014. Pokud se splní naše předpoklady, tak komisaři navrhují seškrtat rozpočet pro evropské zemědělství. Je tedy třeba eh, brát v potaz, aby to, co schválíme zítra, kde žádáme o schválení výdajů pro zemědělskou politiku, nebude zřejmě bráno v potaz ze strany komise. A já nevím, jak tedy seškrtaným eh, rozpočtem můžeme čelit všem těm výzvám, o kterých v dokumentu eh, hovoříme. Jak učinit zelenější všechny ty podpory společné zemědělské politiky? Víme, co to všechno znamená pro naše zemědělce. Jak toho dosáhneme? Já nevidím způsob, jak můžeme s takovou seškrtanou zemědělskou politikou, a to je druhý příklad na základě volatility cen, eh, tu budeme mít dostatečnou finanční rozpočtovou položku, která bude čelit krizi. Samozřejmě, společná zemědělská politika nemůže být jenom politikou o výdajích, protože kromě eh, veškerých těch prostředků, které nám dodává, je třeba zdůraznit, že jedno euro investic do zemědělské politiky eh, vede k získání desíti eur v eh, tom potravinovém odvětví. A to je třeba brát v potaz ve chvíli, kdy se hovoří o nadcházejícím rozpočtovém rámci. A navíc, kromě toho nesmíme ztrácet ze zřetele, že jednání se třetími zeměmi se Světovou mm, obchodní organizací velice závažně ohrozují to, že budeme mít opravdu dobrou a schudnou zemědělskou politiku v Evropě. Děkuji. Pan De Castro na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Zprávou pana Dese otvíráme novou fázi um, reformy společné zemědělské politiky. Byla to opravdu intenzivní práce výboru pro zemědělství, která trvala několik měsíců a v tomto smyslu chci poděkovat panu Desovi, stínovým zpravodajům a všem ostatním. Nyní tedy Evropský parlament může jasným hlasem hovořit o budoucnosti SZP, která bude robustní, jednodušší, flexibilní, která bude zaměřena na mladé a na zajištění vytváření pracovních míst tomto smyslu, pane komisaři, nás znepokojí články z tisku, co se týče redukce rozpočtových prostředků, zejména pro druhý pilíř. To je znepokojící ve srovnání s tím, co je obsaženo v této zprávě, když to srovnáme s rozpočtem, tak jak je načrtno také ve zprávě pana Garigy, který jsme schválili minulý týden. Tady se zavádí důležitý princip a tím je zachování stávající částky finančních prostředků pro nadcházející rozpočtové nové období. A my bychom rádi toto měli objasněno, pane komisaři, jak je to s takovými tedy zprávami. Je to pravda? Jak tomu bude čelit společná politika? Děkuji. Paní Reimer má minutu 30. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, Děkuji panu zpravodajovi eh, za eh, vytrvalou a eh, opravdu dobrou práci. Pro budoucnost zemědělské politiky po roce 2013 se musíme rozhodnout, kterým směrem budeme kráčet. Chceme zemědělství, které bude čelit výzvám tím, že bude inovativní, moderní, odvážné, sebevědomé, sebezodpovědné a bude jednat jako samostatný trh, anebo chceme zemědělství, které bude stále vyset na poskytování finančních prostředků Evropy a bude potřebovat neustálou podporu. Výhybky nastavujeme my v tuto chvíli. Abychom zvládli úlohy, které nám přinese budoucnost, budeme potřebovat moderní technologie, místo toho, abychom tady nekonečně diskutovali o ideologii. Abychom umožnili farmám plánovat, nesmíme každých pár let měnit směr, protože je to příliš eh, vyčerpává tyto malé podniky a nemohou to financovat. Protože každá, každý nový politický směr přináší nové zákony a ty si vyžadují nové investice práce v podnicích, aniž by bylo možné zároveň zvyšovat příjmy. Nemělo by nás zajímat, jestli je nějaký zemědělský podnik malý nebo velký, ale mělo by nás zajímat, jestli je finančně zdravý, jestli je eh, ekologický a nebo jestli je to konvenční podnik, jestli zodpovědně nakládá se svými finančními prostředky. Mělo by nám být jedno, kolik zvířat se tady chová. Mělo by být důležité, jak se s nimi zachází. Důležité také je, abychom v budoucnosti měli dostatek potravin eh, dobré kvality,

já děkuji, já bych chtěl po, pogratulovat panu zpravodaji. Rozhodně to nebyla jednoduchá, jednoduchá úloha pro něj a pro kolegy a rozhodně se zpráva zlepšila díky společnému úsilí. Eh, mně se eh, líbí pokračování přímých pladeb a od, o, odstranění historických ukazatelů a rovnější rozdělení mezi členské země. To je v odstavci 16, protože jsem ze Skotska rád vy, vidím také a, e, posílení znevýhodněných oblastí. To je v odstavci 50, 50 82 či 52 a také 44, kde se hovoří o e, o riziku opřené křížovém eh, compliance či křížovém plnění. Ale kolegové, eh, i když se nám líbí tato zpráva, buďme upřímní, mm, pokud nebudeme mít odstavec 1, bude to všechno bezobsažné. Odstavec 1 vyzývá silnější eh, zemědělskou politiku a příslušné finanční prostředky. Nyní se hovoří o tom a dnes slyšíme, že prezident, předseda Barroso co chce škrtat, zejména v druhém pilíři a pane komisaři, budete potřebovat spojence v komisi e, i v členských zemích, abychom tyto finance zajistili, protože SZP musí být dostatečně financovaná. Evropské zemědělství je kvalitní a neměli bychom nyní zabřednout do detailů. Děkuji a nyní na jednu minutu paní De Brun, prosím. Děkuji. Děkuji. Já bych ráda uvítala zprávu pana 10 na téma společné zemědělské politiky a poděkovala panu Desovi za jeho práci. Hlasování, zítřejší hlasování ukáže, co Evropský parlament očekává v legislativních návrzích na reformě společné zemědělské politiky. Rozpočtové záležitosti budou naprosto zásadní pro zajištění dostatečného financování budoucnosti EZP. My potřebujeme mít opravdu silnou a udržitelnou zemědělskou politiku založenou na dvou pilířích která eh, umožní, aby naši zemědělci pokračovali eh, v eh, v zemědělských oblastech, aby podnikali, abychom tu měli podporu pro venkovské oblasti, abychom podpořili spravedlné podmínky a transparentnost pro celý ten potravinový řetězec. Potřebujeme zelenější opatření v pilíři 1, která se týkají životního prostředí. Měli bychom být jasní, vše mít jasně načrtnuto a mít připravena jednoduchá účinná opatření. A také je třeba zdůraznit význam mít opravdu silný spravedlivý pilíř 2. Děkuji, pan Skota, na minutu. Děkuji, paní předsedající, milí kolegové. Hovoříme o zemědělské politice, ta je asi více evropštější politikou než ostatní. V průběhu mnoha let musela eh, se adaptovat neustálým změnám, které na ní doléhaly a také záležitostem na mezinárodní, v mezinárodním měřítku. Bylo třeba také zajistit vždy určité příjmy pro evropské zemědělce a mít k dispozici dostatečné prostředky z evropského rozpočtu, aniž bychom zapomněli na cíle, na kvalitu, na životní prostředí, na udržení kvalitních vodních zdrojů. Zítra budeme hlasovat a to bude zásadní, abychom zajistili příjmy evropských zemědělců. Takže cílem tu není snížení přímých plateb, ale dosáhnout určité rovnováhy mezi produkcí a e, mezi rovnováhou v tom venkovském zemědělském světě, abychom neohrozili ani konkurenceschopnost. Co se týče e, cílů zemědělské politiky v rámci strategie 2020, politika zemědělství může přispět k opravdu udržitelnému vývoji, může přispět k různorodosti e, ve všech členských zemích. Děkuji, pan papastamkos, na dvě minuty. Děkuji, dámy a, pán... Děkuji, dámy a pánové. zemědělský sektor přináší jasnou přidanou hodnotou evropské ekonomie hraje více funkční úlohu a vytváří veřejné statky, eh, což je v zájmu všech. Rozpočet SZP musí zůstat na stávající úrovni, abychom zajistili naplnění cílu SZP rovná distribuce těchto prostředků mezi farmáře je klíčová. tím bychom odstranili napětí a proto také odmítáme eh, přístup založený na plošných eh, platbách či jedno stejných sazbách. My potřebujeme objektivní kritéria, tak abychom, přizpůsobili, abychom se přizpůsobili specifické situaci v každé zemi. Proto rádi vidíme návrh toho, že se zastropí ty přímé platby, Eh, zejména eh, to povede k podpoře malých a aktivních eh, producentů. Kontext environmentální je též důležitý, tak aby zde byla příslušná kompenzace a nestane se pouze byrokratickou zátěží. Nestabilita na zemědělských trzích, klimatické změny a potravinová krize, to jsou věci, pro které potřebujeme efektivní politická opatření, potřebujeme fond, trvalý fond řízení krizí a něco, co nám zajistí stabilitu a eh, um, jistý příjem. To je důležité pro budoucnost eh, zemědělců. Děkuji panu Desovi. Byla to těžká práce a vyrovnal se s tím vynikajícím způsobem eh, při tedy novém pohledu na SZP, která, která by nám měla umožnit překonat interní překonat interní problémy. Děkuji, paní Rodust. Eh, paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji panu zpravodaji a jsem potěšená, že sociální a sociádemokratický rukopis je ve zprávě naprosto zřetelný. Přejeme si udržitelnou a sociální zemědělskou politiku, chceme ekologizaci a chceme, aby tady byl první pilíř. Cross compliance a ekologické systémy dosavadního systému nestačí k tomu, aby byla zajištěna podpora na celé společnosti a to přesně potřebujeme. Musí být naším nejvyšším cílem, abychom měli kvalitní a udržitelnou produkci pod potravin v Evropě. Potřebujeme aktivní a vitální venkovský eh, prostor venkov. Musíme zabránit vylidňování venkova, protože potřebujeme, aby se lidé starali o zemědělství a o související sektory. Z komise pronikly určité fámy o tom, že dojde k masivním škrtům pro venkovské oblasti pro další víceletý rámec a to nesmíme akceptovat. Musíme se nadále zasazovat o druhý silný pilíř pro venkovskou oblast v Evropě. Varujím, varuji naléhavě všechny, kteří by chtěli tady v této oblasti škrtat, protože potom neprojde žádná reforma, potom zůstane vše tak, jak je to dosud a to je pro evropské občany nepřijatelné. Děkuji, to bylo velmi dlouhé na vaši řečnickou dobu. Já jsem mm, nesignalizovala, ale prosím, držte se stanoveného času. Žádám vás o to. Nyní jedna minuta. Domnívám se, že jedna minuta, pan Ashworth. Pan, Parlamenty vyžadují, abychom zachovali či navr- navýšili rozpočte, rozpočet. To je velmi optimistické. Jsme v těžké době a rozpočty nejsou neomezené. Tyto návrhy je potřeba prověřit ve světle reality, až budeme řešit celkový rozpočet EU příští Eh, rok. Je třeba se vrátit k těm klíčovým prioritám politiky. Bezpečnost potravin, jejich dostatek, biodiverzita, nové technologie, eh, klimatické změny a vytvořit eh, tržní zemědělský průmysl. Podle mého názoru komise ztratila toto směrování, které jsme měli z dvou předchozích reform. Eh, ztratili tento cíl a je to příliš komplikované. Jsem rád, že pan Des navrhuje velmi rozumný rámec, v kterém můžeme eh, budoucí zprávy vytvářet. Děkuji. Děkuji Paní Kestinger, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Ve zprávě pana Dese jde o to, aby v zemědělství byly zohledňovány věci, jako je ochrana životního prostředí, udržitelnost a také konkurenceschopnost. Dosáhli jsme dobrých kompromisů a myslím si, že tady má, máme dobré stropy pro které bychom se tady měli eh, vyslovit a hlasovat především, pokud jde o některé podniky, které jsou obrovské a dostávají neodůvodnitelné částky. My tady stojíme na straně zemědělců, chceme odstraňovat byrokracii, zcela změnit systémy a tím pádem změnit také kontroly, tedy ty kontroly, tak jak to někteří požadují, by byly nesmyslné. Pokud spotřebitelé očekávají, že evropské zemědělství bude dále více ekologizováno a bude směřovat k větší udržitelnosti, tak potom je potřeba, aby příslušná opatření byla podpořena příslušnými částkami. Proto jsem proti zkrácení rozpočtu zemědělství pro příští rozpočtový rámec. Pan Baroso v různých tiskových zprávách chce vyjadřovat záměr škrtat a já k tomu říkám, pokud venkovská oblast bude mít takto zkrácený rozpočet, tak přestane fungovat. Dobře fungující zemědělské struktury budou zkrácením druhého, druhého pilíře velice omezeny. Pan Barroso by měl slyšet hlas Evropského parlamentu. Společná zemědělská politika zůstává klíčovou oblastí společné politiky a rozpočtu společenství. Naše podniky jsou vystaveny stále rostoucí konkurenci a proto po nich nemůžeme požadovat další úlohy, další náklady a zároveň jim snižovat příjmy. Musí to být právě naopak. Investice v rámci druhého pilíře by měly povzbuzovat inovace a chuť inovovat. To vše půjde ve prospěch zemědělské oblasti. Především opatření ve prospěch mladých zemědělců musí být provedena, abychom měli budoucnost zemědělství. Je to budoucnost samozásobitelství Evropy. Děkuji. Nyní paní Garcia Pérez na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Rozprava dnešního odpoledne jasně zdůrazňuje, jak tato sněmovna podporuje silnou komunitární zemědělskou politiku, která bude čelit výzvám zajištění potravinové bezpečnosti a všem výzvám venkovského světa. A proto nemůžeme umožnit, a doufám, že se takto tato sněmovna vyjádří, aby došlo k nějakému škrtání v rozpočtu společné zemědělské politiky. My potřebujeme dostatečné finanční dotace, abychom odpověděli na tyto výzvy. Měli bychom být schopni zajistit příjmy našich zemědělců a používat takové tržní nástroje, které umožní eh, řešit tyto stávající situace volatility cen, ale nesmíme dopustit, aby se zopakovaly události z posledních týdnů v oblasti zeleniny a ovoce. Rozhodně nová zemědělská politika musí mít takové nástroje, které budou řádně odpovídat na krize ve všech odvětvích, nástroje, které budou agilní a flexibilní. Ty nám pomohou. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu paní Gerling,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 Děkuji paní předsedkyně děkuji panu Desovi za zajímavou a informativní zprávu. Je jasné, že v takové problematice jsou části, s kterými člověk souhlasí a nesouhlasí. 42% výdajů směřuje do SZP a proto je klíčové, aby bylo jasná, by za ně, za ně existovala jasná odpovědnost při narůstajících a pruce narůstajících cenách potra, potravin a varování, že že nejsou dostatečné zásoby, je potřeba očekávat CZP, která se zaměří na produktivitu a e, efekt, efektivnost. Ano, samozřejmě je třeba být e, šetrný k k eh, životnímu prostředí, ale současná retorika se odchyluje, hovoří se o ekologizaci a eh, vlastně se odchyluje odkláníme od toho hlavního cíle a to je efektivita. A proto eh, já ne, nejsem pro ta zastropení pladeb velkým farmám a nejsou, ne, neexistuje pro ně dostatečné zdůvodnění. Děkuji, paní Jegle. Mrs. Jegle. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení poslanci, nejprve bychom všichni měli poděkovat panu zpravodaji za jeho angažovanost v této zprávě. Děkujeme mu také za jeho vytrvalost, která byla potřeba k tomu, abychom dospěli k tomuto kompromisu. Bez pochyby to nebylo jednoduché, ale myslím, že ty kompromisy jsou kvalitní. Chceme zemědělství v Evropě, které bude konkurenceschopné a udržitelné. To znamená, že naše zemědělci budou produkovat eh, velice kvalitní potraviny, ale vlastně také kulturní krajinu, která opravdu stojí za to, která je skvělým prostředím pro relaxaci, je důležitá pro celou naši společnost, nabízí pracovní místa nejenom pro zemědělství, ale také pro cestovní ruch a další oblasti. A toto vše to nám přináší zemědělství pro naši společnost, ale naše společnost to vše oceňuje jenom velice málo. Je to velice komplexní úloha, obrovská úloha a zaslouží si, aby celý rozpočet v oblasti zemědělství zůstal zachován, aby nebyl zkracován. Pane komisaři, my vás podporujeme ve vaší snaze o ekologizaci a o udržitelnost v rámci prvního pilíře. A není ale možné, aby ti zemědělci, kteří už v tuto chvíli provozují velice ambiciozní eh, eh, eh, ekologické programy byly diskriminováni. Musíme nalézt takové řešení, které bude výhodné pro všechny strany, nebo které uspokojí všechny strany. Ekologické programy jsou drahé a když se podívám do novin, a hovořili tady o tom četní kolegové, že druhý pilíř má být zkrácen, tak to opravdu naléhavě odmítám. Potřebujeme silný první pilíř a potřebujeme ale i silný druhý pilíř. Pane komisaři, v tomto vašem úsilí vás podpoříme. Děkuji. Děkuji, paní Jegle. A nyní pan Tabadi na jednu minutu. Děkuji. Pane komisaři, parlament, komise a rada se shodují na tom, že rozpočet společné zemědělské politiky musí, být, musí zůstat minimálně na té úrovni jako dosud. Velice důležité je, abychom tady měli systém dvou pilířů, přímých plateb a silná politika ve prospěch venkovského rozvoje. Musíme samozřejmě zlepšit také konkurenceschopnost a posílit eh, smysl pro životní prostředí. Samozřejmě důležitý je také výzkum a věda, technologie. To jsou totiž prostředky k tomu, abychom zvládli výzvy, které přináší klimatické změny, eh, omezování vodních strojů a další věci. Nové členské státy a jejich zemědělství, ano, tam bude potřeba, aby tam byly učiněny další kroky a musí tam být spravedlivé platby a to i po roce 2013. Velice důležité je, aby tady byly rovné příležitosti, i pokud jde o nové členské státy. Stejně tak je důležité, aby malé a velké zemědělské podniky nebyly postavovány proti sobě. Kolega Sabu? Děkuji, paní Sarbu, na minutu. Tarabella. Ah, excusez-moi. Eh, monsieur Tarabella. Paní předsedající se omlouvá ještě pan Tarabela. Já se eh, omlouvám, děkuji. Eh, máme tady určité pozměňovací, návrh a naše skupina chtěla minimální změnu a máme tady 1200 pozměňovacích návrhů. Jsme velice rádi, že bylo možné společně s jinými skupinami a zpravodajem dospět k ambicioznímu kompromisu. Eh, Zdá se, že klíčové je, aby podpory směřovaly především k aktivním farmám. Měla by tady být zajištěna tímto způsobem bezpečnost dodávky potravin, ale také dobré životní prostředí, kde bychom ho velice respektovali, lépe bychom zacházeli ze zdroji a potírali klimatické změny. Tady je potom eh, také eh, ta ekologizace v rámci prvního pilíře, přímé platby, dobré rozdělení mezi členskými státy i v rámci celého zemědělského sektoru. To podporujeme. Poprvé tady máme degresivní systém podpor na základě kritérií, které souvisí s pracovními místy a s respektem životního prostředí. Důležití jsou také mladí zemědělci. My chceme eh, tyto věci podporovat, podporovat rozvoj mladých zemědělců a nyní parlament a komise by tedy měli společně rozhodnout rozhodovat tuto novou politiku, kterou velice naléhavě potřebujeme. Děkuji, nyní paní Sarbu na minutu. Pane komisaři, potřebujeme politickou, uh, eh, politický postoj k zemědělskému uh, odvětvímu tak, k, eh, odvětví tak, že bude dostatečný rozpočet a že se uh, zajistí bezpečná dodávka potravin. Zemědělce by měli mít uh, nárok na rozumné příjmy. To je základ zemědělské politiky. Uh, tím je zemědělská politika ospravedlněna, je to její cíl. Musíme zajistit větší kontinuitu a jednotu, pokud jde o přímé platby. Musí to být rovnoměrně rozděleno mezi členskými státy i zemědělci a rozdíly musí být odstraněny. Děkuji také panu komisaři za to, že chce zavést jednodušší program pro malé farmy. Program pro malé farmáře, pardon, pro mladé farmáře je také velice důležitý, protože ti musí být podpořeni, tak abychom podpořili rozvoj venkova a abychom zaručili výměnu generací, protože to je velice důležité pro budoucnost zemědělství v Evropě. Děkuji, paní Sarbo. To je konec eh, příspěvku na základě zapsaných řečníků a nyní postup ke HDI. Mnoho kolegů si přeje pohovořit. Já je budu brát po pořadí. Začneme paní Antonesku, prosím jednu minutu maximálně, aby vás mohlo povořit co nejvíce. Paní Antonesku. Λοιπόν, η κυρία Αντωνέσκου δεν, μπο, δεν μπόρεσε να περιμένει μέχρι το τέλος. Ο κύριος Καλίνοφσκι, για ένα λεπτό παρακαλώ. Pokud se vzdáváte, tak pan Kalinovský. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Myslím si, že zpráva pana Dese má jeden velice závažný nedostatek. Článek 16 nebo odstavec 16 jde vlastně proti rovnosti příležitostí a řádné konkurenceschopnosti na trhu. Na jednu stranu se to hovoří, že si přejeme víc těch historických hodnot, ale na druhou stranu se tu navrhuje eh, prověření eh, nebo poskytnutí velké podpory zemědělcům. Někteří by měli obdržet 200 eh, až 250 eur za hektar, další zase 350 až 400 eur. To není rozhodně spravedlivé rozdělení mezi členskými státy. Rozhodně to postihne portugalské, španělské, finské, anglické zemědělce a je důležité, abychom tu měli rovné příležitosti v rámci řádné konkurenceschopnosti eh, v zemědělství. Takže pravidla, která by to měla existovat, by měla být jasná objektivní pravidla. Děkuji, děkuji, že jste dodržel řečnickou dobu. A nyní pan Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedající. Význam společné zemědělské politiky a roli, kterou hrála v rozvoji Evropské unie, co se týče potravinového zabezpečení, to znají všichni. Výzvy environmentálního charakteru, boj proti klimatickým změnám dodávají zemědělské politice od roku 2013 novou roli. Proto potřebujeme novou zemědělskou politiku, udržitelnější, s novým, dobrým rozpočtem, který umožní splnění stanovených cílů a bude věnovat speciální pozornost vyvíjení kvalitních potravin a umožnění přežití malých zemědělců. Také co se týče těch zemědělských surovin a velké variabilitě cen, to ohrožuje právě to zabezpečení eh, potravin, ovlivňují to také fluktuace na trhu. Proti tomuto všemu bychom měli bojovat procyklickými opatřeními, opatřeními z prvního pilíře. Děkuji. Pan Ferreira. Děkuji, paní předsedající. Tato zpráva neodpovídá výzvám budoucnosti, jak je nazváno v nadpisu zejména neodpovídá těm závažným problémům současné doby. Proto předkládáme celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsou podle našeho názoru nezbytné pro opravdovou modifikaci zemědělské politiky. Chci zdůraznit obhajobu regulačních nástrojů trhu a také intervenčních mechanismů, takové, které budou zajišťovat řádné a spravedlivé ceny zemědělcům a umožní všem zemím produkovat. Také eh, jsme pro zavádění řádných kvót na výrobou mléka, které by opravdu obhajovaly ty zemědělce v citlivějších zemích. Je třeba brát v potaz situaci našich vinařů a také vyřešit eh, situaci mm, destilace eh, různých alkoholických nápojů. Přejeme si, aby společná zemědělská politika zajištila minimální příjmy zemědělcům postiženými eh, přírodními katastrofami. Přejeme si, aby zemědělství bylo sociálně, environmentálně udržitelné, aby to bylo slučitelné s prací našich zemědělců, abychom zajistili konkurenceschopnost trhu. Děkuji. Pane Ferrero, měl jste jednu minutu a překročil jste řečnickou dobu. Nezo? A nyní promluví pan Blanche. Thank you. Uh, my part... Děkuji. My, naše strana je proti odstoupení z EU a tedy se SZP, ale máme tady realitu a musíme se s ní smířit. Co si myslíme o této zprávě? tato zpráva je v něčem legendární, má určité dobré eh, věci. Přímé platby, které by byly eh, křížově podmíněné s úpravou eh, krajiny a ohledy na životní prostředí, to může být dobré, ale nemělo by to být navázáno na polonáboženské vyznávání biodiverzity a klimatických změn. Zpráva je taková, že se hovoří o eh, intervencích ze, eh, ze strany za eh, vlád a nedají se tyto věci předpovědět, tak jako vývoj cen. Je tedy důležité, abychom ten vývoj cen, přílišné výkyvy v cenách jim za, zabránili, abychom zajistili dostatek potraviny. Podle nás by Spojené království mělo přestat přispívat do společné zemědělské politiky. Děkuji, Patr Neves, jedna minuta. Dlouhý pracovní proces, který vedl k přípravě této zprávy, včetně celé řady kompromisů, zprávu proměnil v opravdu obsáhlý dokument, který zahrnuje nejrůznější zájmy, které si vyžaduje zemědělská politika. Je to dobrá orientační linie pro legislativní návrhy a já za to panu zpravodaji blahopřeji. Nicméně některé návrhy mne znepokojí a chtěla bych na ně poukázat. Jedná se o redistribuci podpor. Myslím si, že tato by měla být činěna řádně a týkat se pouze oblasti prvního pilíře a to na základě pouze objektivních kritérií, aby otázka redistribuce nebyla nějak přesměrována uh, a vedla k zhoršení stávající situace. Potřebujeme spravedlivou zemědělskou politiku, která bude mít odpovídající rozpočet. Také mám na mysli um, zabývat se tím um, lékařským odvětvím, protože na to bylo často pozapomínáno. Je třeba vyřešit pozměňovací návrhy 12, 15 a 16. Děkuji. A nyní pan Oleniček. Celem wspólnej polityki rolnej jest zagwarantowanie ciągłości w dostarczaniu żywności. Cílem eh, společné zemědělské politiky je zajistit dostatek potravin. Musíme eh, zajistit potraviny eh, dostupné finančně a kvalitní. To očekávají spotřebitele. Při zpracování potravin je zároveň třeba chránit životní prostředí. My jsme pro SZP, ale jsme proti jejímu novému znárodňování. My jsme proti škrtům eh, rozpočtovým. Přímé platby by měly, být rovně, by měly jít rovně a jednoduše všem E, zemím. Přímé platby jsou jenom, jsou jenom jednou součástí příjmu, takže tržní regulace je také důležitá, přiměřené ceny a stabilita na trhu. To všechno zaručuje příjem. Je třeba zaručit e, venkovským obyvatelům přístup k veřejným službám, jako je doprava, sport, kultura, vzdělávání a zdravotnictví. To by mělo být obsahem druhého pilíře a politiky soudržnosti. Pane komisaři, zachovejme ty programy, které vedou k tomu, aby i nejchudší v Evropě měli dostatek potravin. Děkuji, pan Marinesku, jedna minuta. Mikro, mikro, please. Una din provocările viitorului este securitatea alimentară. Jedna z výzev v budoucnosti je dostatek kvalitních potravin a společná zemědělská politika má řešit právě tuto výzvu. Nová politika musí prohlubovat eh, pozitivní aspekty současné politiky a napravit chyby. Myslím si, eh, že se to eh, spojí s dvěma podmínkami. Máme tady venkovský rozvoj a dva pilíře. Chceme odstranit historická kritéria, chceme objektivní kritéria chceme, eh, aby jsme tady měli rozumné rozdíly, tedy ne úplně eh, rovné platby pro všechny země. Musíme zohledňovat geografické rozdíly a další rozdíly a musí tam být nějaký strop, eh, pokud jde o celou Evropu. Chceme ekologická kritéria, udržitelnost a chceme financování, které bude uh, alespoň stejné v roce 2014 jako v roce 2013. těší nás, že první zpráva parlamentu má tady mnohé společné věci. Halo? Paní Gutierrez, jedna minuta. Pan Gutierrez. Děkuji, paní předsedkyně, důležitým poselstvím parlamentu je, že chceme rovnou SZP, která by zajistila při, přiměřený příjem farmářů bez ohledu na to, kde jsou a v jaké oblasti působí. Je důležité, abychom měli eh, silnou politiku přímé podpory a abychom řídili toto odvětví Eh, abychom se přizpůsobili novým eh, eh, realitám. Nová SZP musí odrážet strategii 2020 a proto je potřeba mít i zdroje pro problémy životního prostředí či zdraví. Já jsem rád, že pan komisař v prvním pilíři hovoří o všech možnostech přitažení mladých lidí do zemědělství. Je třeba zajistit, aby ty podmínky pro ně byly takové, aby byly atraktivní. Je třeba třeba zapojit nové pracovníky do zemědělství, tak aby byla dostatečná produkce. Viděli jsme, že ty eh, země, které podporují mladé zemědělce, tam nedochází k vylidňování venkova a to je pro Evropu důležité. Nemůžeme zaostat v tomto a nemůžeme to nechat na členských zemích. Děkuji. Děkuji. Pan Tatarela, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem Tarabela, ne Tatarela, ale přeci jen vám děkuji za slovo. Eh, mám tady eh, jednu poznámku k řádu jednání, k maďarskému předsednictví. Týkaly se, týká se to první diskuze Eh, Evropské rady a teď se to týká také této diskuse o ekonomické zprávě. To znamená, ale Zúčastnili se všech možných různých bodů, ale nezúčastnili se tohoto zemědělství. To je vidět, eh, že toto téma pro ně není důležité. Chtěl jsem, aby to tady zaznělo. Elnézést kérek, hogy a nevét eltévesztettem, de most érkeztem. Átadom a szót Eh. Omlouvám se, že jsem špatně vyslovil vaše jméno, právě jsem dorazil a nyní pan Rossi, ne, nehra, není zde. Děkuji. My jsme hlasovali ve prospěch této iniciativy. Myslíme si, že SZP je klíčová pro zemědělství v Evropě a pro evropskou produkci vlastní, která by nebyla z vnějšku. Jde o to, aby byla zachována finanční vyváženost a pokud jsou nová kritéria, která znamenají redistribuci a opuštění těch historických ukazatelů pro určitě určité prémie pro jednotlivé podniky a produkční náklady a přímé platby budou zjednodušeny, budou jenom pro eh, aktivní farmáře. A to zajistí, aby peníze šly těm, kteří kultivují půdu a ne nějakým spekulantům. Další důležitá věc je rozvoj venkova a organizace a jakási organizace celého potenciálu venkova, eh, eh, zlepšení zemědělství, horských oblastí, příchodu nových zemědělců, zejména mladých, eh, pokud budou mít dostatečnou motivaci a sníží se byrokracie. Chtěl bych se omluvit, říká pan předseda, protože tady se hlásí 20 eh, žádostí, 20 řečníků, ale já mohu udělit slovo pouze deseti. Pan Dorfman má slovo na jednu minutu, jakožto poslední řečník. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, zpráva DES představuje důležitý krok k reformě společné zemědělské politiky a potom bude velice důležité, abychom tady měli dobré odůvodnění, efektivní odůvodnění pro rozdělování finančních prostředků na zemědělství. I rozdělení v rámci prvního pilíře musí být spravedlivější a donívám se, že je na, eh, opravdu na čase, abychom tady učinili historický krok. Hodně tady diskutujeme o tom, jak je to rozděleno mezi členskými státy, ale musíme diskutovat také o tom, jak se to rozděluje, tyto finanční prostředky uvnitř členských států, mezi podniky, protože znevýhodněné oblasti, eh, například horské oblasti, anebo třeba malé podniky by měly být zvlášť podpořeny. Pokud jde o znevýhodněné oblasti, tak už před rokem parlament schválil zprávu o eh, novém rozdělení, o novém zastropení. Byli jsme tehdy velice kritičtí a od té doby aby jsme o tom nic neslyšeli. Mě by zajímalo, co si o tom komise myslí. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan eh, Dačan Čolos. Děkuji, pane předsedo. Tato diskuze trvala hodinu ke zprávě pana Dese a já zůstávám velice optimistický, nejenom pokud jde o hlasování, které proběhne zítra a pokud jde o posílení zprávy, eh, která tady má mnoho společných bodů s tím, co Evropská komise navrhla ve svém sdělení na konci minulého roku. Jsem také velice optimistický, pokud jde o naší společnou zemědělskou politiku v budoucnosti. Chtěl bych eh, zopakovat a ještě jednou zdůraznit, jak už jsem udělal v minulosti, že se držím principu, že je potřeba mít vyváženost a doplňkovost mezi dvěmi pilíři společné zemědělské politiky a budoucí SZP tady musí mít i ten druhý pilíř, který zůstane silný, protože tady máme mnoho ambicí, pro druhý pilíř, protože to přispěje k rovnováze venkovské oblasti, eh, k životnímu prostředí, týká se to malých, eh, tedy pardon, mladých zemědělců a mohu vás ujistit, že já, pan Baroso a celá komise přiznává druhému pilíři velký význam a druhý pilíř eh, je rozhodně součástí diskuzí o budoucnosti společné zemědělské politiky. Mohu vás ujistit také ve jménu pana předsedy Barosy o této věci. Dále bych si nepřál a ani komise ve svém sdělení nestaví proti sobě otázku dodávání potravin, která zůstává velice důležitá, a otázku životního prostředí chceme, aby tady byla vyvážená situace, pokud jde o e, zemědělské praktiky, tak abychom tady měli ambici hospodářské konkurenceschopnosti, ale potom samozřejmě chceme také to, aby budoucí generace měly přístup eh, k dobré krajině, k dobrému zemědělství, protože ono by to samozřejmě nebylo možné, kdybychom nedbali životního prostředí a přírodních strujů. To je vyváženost, kterou musíme zachovat, to znamená, nemůžeme mít tady proti sobě postavenou otázku dobrých potravin a otázku kvalitního životního prostředí. Musíme se samozřejmě více zacílit v rámci zemědělství. A ten, kdo tady položil tuto otázku, už tady není, ale myslím si, že my se tady více zaměřujeme na konkrétní cíle a je to velice v souladu, to, co je v této zprávě, s tím, co komise navrhla ve svém legislativním textu. Pokud jde o krizi, přijdeme s určitými opatřeními, eh, které by ji měly řešit, tedy řešit krizi na trhu, sanitární krizi, eh, krizi, která se týká také klimatických změn. My tam nějaké věci ještě navrhneme a já děkuji za podporu, který parlament eh, ukázal pro tyto věci, které jsou velice důležité pro to, aby naše zemědělství bylo zajištěné, aby zemědělci měli důvěru do budoucna. Závěrem bych ještě jednou vyjádřil optimismus, pokud je o zítřejší hlasování. Musím říci, že zpráva DES je velice kvalitní a mohu vás ujistit, že v říjnu komise předloží legislativní balíček, ve kterém se odrazí všechny důležité prvky tohoto vašeho návrhu. Děkuji vám mnohokrát za vaši práci, která přinese přidanou hodnotu legislativnímu balíčku, která, který chce komise předložit. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní, v neposlední řadě, má slovo pan zpravodaj Des. Máte slovo. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, Děkuji za intenzivní rozpravu, děkuji za podporu, kterou jste mi vyjádřili. Pane komisaři, těšíme se na vaše sdělení v říjnu a na dobrou kvalitní spolupráci, pozitivní spolupráci. Evropské zemědělství je pozitivním faktorem. Více než 500 milionů eh, lidí eh, je živeno eh, z této společné zemědělské politiky. Je tady obrovská zelená plocha, nabízí se mnoho pracovních míst. To vše, nebo zemědělství je důležitou oporou venkovské oblasti. A v tuto chvíli je to ve světovém měřítku nejudržitelnější zemědělství, takže nechápu, proč pan Baroso hovořil o masivních eh, škrtech v druhém pilíři. Tím ohrožuje také cíle strategie 2020, to jsou také jeho cíle. Přece toho nepožadujeme mnoho, když 14 milionů zemědělců živí 500 milionů lidí. 500 milionů lidí díky zemědělské politice a tím pádem také eh, čtr, eh, bude živit také 14 milionů zemědělců. Toho přece nepožadujeme příliš. Od té původní zprávy jsme se v mnohem, nebo v některých věcech alespoň odchýlili. To tady bylo řečeno. Já už jsem dlouho politikem a vím, proč jsem tu zprávu napsal tak, jak jsem ji napsal původně. Pokud bych tu zprávu předložil v této podobě, jako je dnes, neměl, jsem dosta- neměl bych dostatek prostoru pro kompromisy. Eh, tak to ten prostor tam byl, všechny jsme uspokojili a dnešní výsledek je kvalitní. Eh, měl jsem tam opravdu velkou zásobu toho manevrovací manévrovacího prostoru a chtěl jsem dosáhnout toho, že my jako parlament vyšleme signál, že zmíníme důležité věci, které jsou klíčové, tedy aby evropské eh, zemědělství, evropští zemědělci měli dobrou budoucnost. Legislativní návrhy eh, jsou tady, chceme pracovat na tom, abychom měli dobrý výsledek a mohu vás ujistit, že zde v parlamentu tady budete mít pravděpodobně větší podporu než u některých komisařů. To je to, co vám nabízíme. Děkuji. Děkuji, pane Des. Tím můžeme tento bod uzavřít.